Drazí kolegové, zahajuji naše zasedání. Dovolte, abych mezi námi přivítal paní Georgievu. Eh, dnes eh, ráno eh, se snažíme všichni zhromáždit proto, abychom si využili to privilegium, že nám paní komisařka předloží návrh rozpočtu pro rok 2045 tak, jak ho, schválil v roce, jak ho schválilo kolegium komisařů v 9.45. Děkuji vám mnohokrát již předem, paní komisařko, za tuto vaši prezentaci, protože eh, jsme v této oblasti velice citliví. Nemůžeme se dočkat si vás poslechnout a rád bych připomněl, že parlament ve zprávě pana Fernandéše vyjádřil své priority v rámci eh, hlavních směrů, které jsme schválili v březnu minulého roku. A včera jsme měli zasedání skupiny meziinstitucionální k platbám a zaznamenali jsme, že na konci roku 2015 eh, suma neproplacených faktor bude vyšší než 24 miliard a zatímco v roce 2004 to bylo 20 miliard. Čili máme tady eh, a v perspektivě 2016 by tam měly být 2 miliardy. Z nejrůznějších příčin. Eh, mohli jsme uzavřít trialogové jednání v platbách a mám pocit, že tento rok diskuse o platbách nebude nějakým způsobem eh, otravována právě těmi diskusemi, protože už budeme znát ten návrh rozpočtu, který nám dnes předložíte. Rád bych připomněl výboru, že tento návrh rozpočtu jste obdrželi e-mailem v 9 hodin 59 minut, takže vidíte, že pracujeme v reálném čase. Eh, paní místo předsedkyně, ještě jednou vám velice děkuji za to, že jste dnes ráno mezi nás přišla a dávám vám slovo. Ah, děkuji vám, pane předsedo. Je pro mě skutečnou ctí být eh, tu dnes s vámi. Jsme nesmírně vděční tomuto výboru za to, že umožnil komisi okamžitě bezprostředně předložit návrh rozpočtu na rok 2016 a to i hned po jeho přijetí eh, kolegiem komisařů, protože my jsme již v minulosti obdrželi od parlamentu velkou podporu a spoleháme se na eh, pokračování této podpory i do budoucna. Dovolte mi, abych se zaměřila na ty věci, eh, které odlišují tento návrh rozpočtu od jiných rozpočtů. Je to třetí rozpočet nového víceletého rámce, ale je to první um, rozpočtový návrh Junkrovy komise. A jako takový je příležitostí sladit rozpočet s našimi pokyny pro uh, růst pracovní příležitosti je to tedy rozpočet, eh, který podepírá hospodářské oživení, které začalo od roku 2015. Kromě Kypru všechny členské státy nyní rostou a samozřejmě, že v roce 2016 se čeká, že eh, růst v Evropské unii dosáhne 2,1%, v eurozóně 1,9% a evropský rozpočet by měl přispívat k tomuto cíli razantního oživení a to zvlášť pokud jde o oživení trhu práce, to je snížení nezaměstnanosti v našich členských státech. Za třetí, snažili jsme se podpořit eh, kroky Evropské unie, které snaží čelit novým výzvám. A to zejména výzvám externím, které vyplývají z krize v našem bezprostředním sousedství, to znamená na Ukrajině, v Sýrii, v Iráku, abych zmínila několik takovýchto eh, krizí a abychom čelili nestabilitě, kterou vyvolává migrace způsobená těmito krizemi. A když jsme se bavili o, o plánu ohledně pladeb, tak jsme si řekli, že e, tedy ty, eh, ta situace, pokud jde o, o externí Eh, závazky, tak eh, tam je situace dramatická, proto je tam 20% nárůst pro externí činnost, 30% pro migrační otázky. tomu se ještě vrátím, až eh, zajdeme do podrobností, ale v neposlední řadě, jak jste zmínil ve vašich úvodních slovech, do návrhu rozpočtu 2016 jsme také zapracovali ten, ten integraci toho platebního plánu, to znamená, abychom splnili ty nezaplacené pohledávky. Takže teď už máme cíl těch dvou miliard, který je nyní zapracován. Takže 21,5 miliard do toho bylo zapracováno speciálně na to, abychom eh, vyřešili tuto situaci. Jaké jsou ty klíčové platby? Z hlediska závazků 153 1,5 miliard, což představuje 1,04 eh, celo eh, Evropskou unijního HND. A když neutralizujeme tu takzvanou reprogramaci těch závazků za rok 2015, mělo by tu být mírné zvýšení plus 2,4%. Pokud nebude tu tato neutralizace, tak pak samozřejmě je tu snížení, protože 21 miliard závazků eh, je tu, které nebyly učiněny v rámci rozpočtu na rok 2015. Čili je tady poměrně pohodlná eh, marže eh, s tím, že máme globální marži pro závazku 351,4 milionů a nástroj flexibility, tam je to 124 milionů, celkově 2,2 miliard. U pladeb je to lepší rozpočet než v letošním roce a předchozím roce. 143,5 miliard, což představuje 0,98 HND Evropské unie, což představuje zvýšení o 1,6 I v tomto případě jsme tam nechali i určitý prostor, určitou marži manévrovací miliard a nástroj flexibility plade představuje 45,7 milionů. Jistě, že je potřeba, abychom, je potřeba určité mobilizace, abychom vyšli vstříc potřebám, a to zejména pokud jde o migraci. Pokud jde o rozpočtové priority, jak jsem již zmínila na začátku, tak je to sladěno s prioritami, které jste podpořili. Vy více růstu, pracovního příležitostí a investic na silnou podporu evropské ekonomiky. 66%, takřka polovina rozpočtu eh, jde přímo tímto směrem. Horizont 2020 CF, eh, Connecting Europe Facility, tedy propojení eh, energetické unie EFSI, jednotný digitální trh a um, iniciativa pro zaměstnanost mladých chceme prodlou, prohloubit a rozšířit eh, vnitřní trh, protože víme, že ten představuje do značné míry zdroj naší konkurenceschopnosti. Dále musíme reagovat na nový vývoj, posílit globální Evropu, čelit eh, tlakům migračního charakteru. Tam máme jasné zvýšení a pak také Eh, racionální finanční řízení. Občané očekávají, že jim, jimi svěřené prostředky, že s nimi budeme nakládat zodpovědným způsobem. A proto už čtvrtý rok v řadě přistupujeme k jednoprocentnímu snížení počtu zaměstnanců. A jak víte z před, našich předchozích interakcí s výborem, tak budeme ještě dále přeskoumávat účinnost, abychom byli schopni dělat více s méně eh, výchozími zdroji. Takže jsme na cestě k udržitelnému rozpočtu. Strávili jsme mnoho bolestných hodin, kdy jsme se snažili eh, vyřešit dilema těch nezaplacených pladeb a snažit se to vyhladit v rámci nového rámce finančního. Tady vidíte z tohoto grafu, že ta bolest stála za to a že jsme skutečně na cestě k udržitelnějšímu rozpočtu. Kam budou tyto prostředky směřovat v roce 2016? Vím, že je trošku, trošku bolí se na to dívat, ale máte před sebou eh, papír, kde vidíte přesné rozložení oproti rozpočtu na rok 2015. Vidíte tam ty rozdíly. Jsou tu jednotlivé okruhy, pardon, tedy závazky, eh, prostředky na platby a závazky v různých okruzích a jejich srovnání oproti roku 2015. A zde je velice důležité přistoupit eh, tedy všimnout si toho, toho uspůsobení, protože je tady eh, posílení opravný rozpočet 4, kdy se těch 21 miliard přesouvá z roku 2014, jak víme. Takže co, o co se tady snažím? Snažím se tady ukázat ty procentní změny. V podstatě jde o zvýšení závazku ve všech okruzích a um, také Eh, pokud jde o tedy závazky na platby a takže té prostředky na platby, vidíte tu, tu dopad té neutralizace třeba u územní soudržnosti. Vidíte, že pokud jde o závazky, tak to vypadá, že je tu 16% pokles, ale ve skutečnosti je to 3-3,5% eh, zvýšení, když do toho započítáme těch, ten přesun těch 21 miliard. Čili jenom, jestli mě sledujete, To, co vidíte v té opravené tabulce, červeně, je tam, když vy, jak si vyhladíme ten přesun z 2014 do roku 2015 těch závazků, tak jaký je potom ten samotný, jak, jaké je pak to výsledné srovnání obou rozpočtů. Takže máme celkem celkové zvýšení 2,5-4% závazku 1,4% jsou um, závazky na platby. prostředky na platby. A je to sice drobné zvýšení, ale přece jenom je to ozdravení. Co je však ještě důležitější, a, a pak eh, tady vidíme teď ty eh, rezervy, ty marže. Víte, že v průběhu vyjednávání opravného rozpočtu na rok 2014 a 2015 jsme jakožto komise představili opatrný návrh rozpočtu na 2016, kde ponecháváme prostor kde nevyčerpáváme rezervy eh, hned eh, od začátku, ne dopředu. A chci eh, zdůraznit ještě jednou, že všechny, všechny služby, všechny oddělení komise brali v potaz váš důraz na to, abychom kladli větší důraz na jak si předpovědi, abychom mohli lépe předpovídat tu strukturu rozpočtu. A teď tady máme prostředky na platby, kde z nich vyplývá, že jdeme správným směrem, kdy nové programy postupně startují a staré programy jsou postupně ukončovány. Dochází tu k implementačnímu posunu od starých k novým programům. Musí k tomu také dojít, protože víme, že jinak pan Depresis jojo, tedy znovu tu dojde k tomuto efektu, znovu dojde k tomu, že se nám naschromáždí hromada nezaplacených pohledávek. Proto je to zvýšení 80, 80% prostředků na platby no- pro nové programy oproti roku 2015. V roce 2016 je podíl nových pro, programů 39%, bylo to 22% v roce 2015 a nadále tlačíme na racionální e, provádění programů tak, aby docházelo k postupnému postupné alokaci prostředků při postupném uzavírání předchozího programového období. Na dalším eh, slajdu vidíme eh, naší administrativní kázeň. Tady vidíme administrativní výdaje podle, rozdělené podle institucí. Komise zvýšení o 1,5 rada velmi omezené zvýšení a EHSV, ekonomický, hospodářský, sociální výbor, Evropský hospodářský, sociální výbor, také velmi malé zvýšení. Jsou tu některá místa, kde došlo k důvodnému zvýšení na základě rozhodnutí o zvýšení počtu soudců Evropského soudního dvora. Dále EHSV, tedy e, e, Evropská služba pro vnější činnost, ESVČ, a to v důsledku eh, krizí, nestability v, v našem sousedství, kdy jsme například otevřeli delegaci Iránu vzhledem ke stavu je vyjednávání a rozhodli jsme se otevřít eh, z, také um, úřad um, delegaci v Mogadišu, kde je to bohužel drahé vzhledem k bezpečnostní situaci a to eh, přispělo ke tomuto navýšení prostředků pro e, SVČ. Žádáme však kolegy v SVČ, aby v příštích letech lépe se snažili identifikovat možné úspory, protože to není trend, který by byl udržitelný do budoucna. V některých oblastech, v některých agenturách, třeba pokud je Frontex, agentury, které se zabývají migrací, tak um, existuje určitý pochopitelný tlak. Nebudu se již více zdržovat u uh, tohoto diagramu. Každopádně bychom byli rádi, kdyby se k nám parlament připojil, pokud jde o uh, tuto káze... <coughs> rozpočtovou kázeň. Jaké jsou další kroky? Bude tu čtení rady v radě a parlamentu, další aktualizace v průběhu roku, máme tu upravný rozpočet například o, e, pokud jde o zemědělské výdaje, chceme maximálně využít trialogy a konkrétní meziinstituční zasedání. A dále je důležité, pokud jde o agentury, tak jsem přesvědčena, že bychom měli přistoupit k hloubkové analýze struktury agentur v různých kategoriích a pak podle toho přijmout kroky. Třeba některé agentury si sami hledají své vlastní finanční prostředky, protože jsou placeny za služby, které poskytují. Tyto agentury mají asi určitý růst, který je jiný, který se odlišuje od eh, růstu těch dalších agentur. A my je přitom dáváme, ehm, jak si se na ně díváme dohromady v jedné kategorii. Eh, pokud budeme mít ovšem důvěryhodný eh, proces, aby ten růst byl řízený, přirozený, tak myslím, že to je něco, co bychom měli zanalizovat a Eh, uvážit. V, někter- v některých agenturách dochází k růstu v důsledku externích faktorů a driverů, jako je například Frontex. Měli bychom mít diferencovaný přístup. Nemůžeme si však dovolit eh, mít nějaká řešení stejná pro všechny. Proč? Protože to uměle omezuje Eh, tedy možnost těchto agentur plnit svoji funkci. A tím se trošku vzdaluji toho, toho hlavního tématu. Jenom chci říct, že musíme využít meziinstitučních jednání k tomu, abychom tyto body posílili. Pak na podzim nás čekají další rozpočtová jednání, eh, dohodovací řízení 29. října až 18. listopadu a uděláme vše pro to, aby toto období bylo využito produktivně a to po celou dobu, ne až poslední den, poslední odpoledne, abychom mohli dospět k rozhodnutí o rozpočtu před půlnocí 18. listopadu. Děkuji vám ještě jednou za to, že jste mi dali tuto příležitost představit vám rozpočet. Je tu Silvány, který mi pomůže, pokud budou nějaké podrobnější dotazy. Děkuji vám. Děkuji vám, paní komisařko. Děkuji vám za tuto prezentaci, na kterou musíte být hrdá, jistě jste. Eh, my jsme i cítili, že to jsou vaše emoce, s kterými přednášíte toto rozpočet, protože tento rozpočet, že je to váš první eh, rozpočet a vy jste Eh, se velice snažila tady vykonat výbornou práci. Děkuji mnohokrát. Pochopil jsem, že co se týče vašich povinností, mm, eh, ty spočívají také v komunikaci, ale pokud chápu, musíte odejít zhruba v 11 hodin, takže ještě tady s námi můžete zůstat do 11. Nebo možná o něco víc, bude-li to možné, my se tady budeme snažit zkrátit naše příspěvky tento rozpočet eh, by měl vlastně navýšit prostředky zejména v investičních fondech pro strategické úkoly a budeme mít jistě ještě další příležitost na výměnu názoru. Teď dám slovo koordinátorům, nejprve pan Fernandez. Eh. Děkuji. Eh, vítám mezi námi paní místo předsedkyní komise a začnu hovořit v portugalštině. Děkuji mnohokrát. Chci vám poděkovat a chci také poděkovat všem panu předsedovi i kolegům, všechny přivítat a Zejména bych chtěl poděkovat paní místopředsedkyni komise, protože jsme vedli obšírné diskuse a teď eh, jsme všichni v nejlepší kondici pro to, abychom učinili všechno, co je v našich silách pro rozpočet Evropské unie. E, každoročně říkáme, že rozpočet Evropské unie je omezený rozpočet, omezený e, na základě smluv, ale také omezený co do e, finančního rámce. Samozřejmě by mohl být daleko vyšší, kdyby to šlo když se podíváme, je to necelé 1%, 0,9% evropského HDP. A i když se teď podíváme na závazky, tak konstatujeme, že je to méně než 1%, je to 1,4% HDP to uh, už ukazuje v první větě vlastně, jak omezený ten rozpočet je, když to srovnáme s rozpočtem USA, eh, kde rozpočet činí 20 eh, HDP. Ale je to důležitý rozpočet. A u plateb máme rovněž velice vysokou částku která e, vyžaduje velice dobré zpravování prostředků. E, tento rozpočet e, zaměřený na investice znamená, že je třeba zohledňovat při rozpočtových výdajech výzkumné a vývojové programy, ale i zde je třeba nastavit priority. Pomýšlím zejména na situaci zaměstnanosti na malé a středně velké podniky, na podporu malého podnikání, to jsou ta tři takzvaná S, a je důležité, že tady došlo k novýšení prostředků v okruhu 1a. Jsou to důležité programy, které jsou v tomto okruhu pro hospodářský růst, pro zaměstnanost a proto mě těší, že došlo i k navýšení závazků právě v rámci tohoto významného okruhu a i u pladeb právě v tomto okruhu 1a. A samozřejmě je třeba zmínit se o interní solidaritě, která je nezběrně nutná dodatečně k těm třem S, která se jmenoval také solidarita tady hraje významnou rolu a, roli a proto je stejně důležitý i okruh 1b, protože to je politický okruh, který přispívá k posílení evropské ekonomiky a jsem rád, že můžeme konstatovat, že tady došlo k navýšení závazků a já teď přesně nevím, to je třeba ještě eh, poskoumat, nejsem si jistá, eh, redukce pladeb eh, v souvislosti s rokem 2014 bude něco pozitivního, ale na to se budeme muset ještě jednou podívat blíže. Co se týče dalších priorit, externí solidarita. I tady bych rád poděkoval komisi, protože okruh 3, bezpečnost, zde došlo k navýšení k jasnému navýšení prostředků a i e, e, u programu Global Europe došlo k takovému navýšení prostředků. Je také důležité, a na to nelze zapomínat v Evropské unii, že prostě na tuto externí solidaritu musíme velice dbát. A co se týče konkrétních akcí, jak jsem řekl, tedy navýšení to prostředku i v okruhu 3 o 17,1%. Tam došlo k nejvýznamnějšímu navýšení i co se týče Global Europe v rubrice či v okruhu 4 ukazuje, jak významný je i tento okruh konstatujeme, eh, že musíme dbát, zvýšen, musíme mít zvýšenou pozornost eh, na Evropu globálně. Podívejme se na to, co se děje na Ukrajině. Tak zatím ještě nemůžeme přesně říci, o jakých eh, přesně rozpočtových liní dojde k tomu navýšení. Vždyť víme, že musíme ještě se podívat blíže na Frontex a na další zážitosti, které e, spadají pod tento okruh. Ovšem důležité je, že tady už víme, že budeme potřebovat silnější analýzu. E, také navýšení v tom plánu FC Junckerova plánu. Tady na tom současné době ještě pracujeme s těmito témy, se, tématy se zaobíráme a doufáme, že to bude mít příznivý dopad. Doufáme, že dnes večer budeme moci docílit pokroku, co se týče EFSI. Nyní bych rád konstatoval, že vám děkuji za tuto prezentaci. Paní komisařko, jak už jsem řekl, budeme potřebovat ještě hloubější analýzu. Jsme si naprosto vědomi toho, že tento rozpočet je a musí být omezený, ale učiníme vše, co je v našich silách, aby naše angažma, s kterým jsme Eh, eh, se vrhli na zpracování rozpočtu v roce 2014, bude pokračovat a že učiníme všechno, abychom tento rozpočet na rok 2016 mohli využít co nejflexibilněji, eh, protože Evropský parlament pracuje za onoho důležitého předpokladu, že flexibilita musí být alfa omegou, musíme jí používat při aplikaci všech okruhů v rozpočtu. Důležité je, že i Evropská rada v této oblasti flexibility dala e, své sliby. My se domníváme, že to, co bylo přijato, nebude muset být přepracováno. Musíme závazky využít. A já stále znovu, znovu opakuji větu. že to, co bylo rozhodnuto, musí být také uskutečněno, že sliby, které byly proneseny, musí být eh, také splněny. Vždyť eh, jsme dali slib našim občanům, to musíme splnit, to vyžadujeme od nás, ale i od našich partnerů. Děkuji. Nyní požádám pana Depre jako zpravodaje. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Čekal jsem, než se paní komisařka nasadí sluchátka. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem nejsem rozpočtový integrista, ale eh, seriózně se dívám na rozpočet, eh, zejména co se týče dodržování závazku. To je prostě moje zásadní pozornost, kterou věnuji. Moje první reakce v souvislosti eh, s vaším návrhem rozpočtu Jistě eh, tady bylo vyvinuto velké úsilí. Globálně bych tady řekl, že tento první návrh rozpočtu je eh, návrh nový v novém světle. Nejprve eh, v té rezervě, která zůstává disponibilní v té marži, ta se mi zdává relativně významná. To znamená v souvislosti s, výho, s vyjednáváními, které paralelně projednávají, co se týče investičního fondu pro strategické investice, mám pocit, že tady je důležité, abychom měli tento manévrovací prostor, který by eh, mohl vyřešit určité obavy Evropského parlamentu, které jsme vyjádřili eh, v našich rozhovorech a jednáních, která paralelně v současné době probíhají Mezi prioritami rozpočtu pro rok 2016 je eh, slibováno více eh, pracovních příležitostí. Vy jste se tam zmínila o horizontu 2020, ale myslím si, že by bylo užitečné, abyste ještě dodatečně vyvinuli eh, určité úsilí, abyste tam dali větší marži, protože to, co je tam napsáno, Eh, je zatím v rámci toho, kolik už tam bylo také dáváno v minulých letech. Co se týče redukce o 5%, snižování o 5%, Myslím si, že tady musíme být naprosto jasně. Už jsem vedl rozhovory s vašimi spolupracovníky. Snížení, eh, které ovlivňuje personál, mm, Myslím si, že všechny instituce se o to musí snažit. Evropský parlament to dělá ale máte-li naprosto nové priority, naprosto novou prioritu, která tady je, tak některé instituce eh, eh, potřebují, aby zpracovali svou agendu více personálu a nemohou tady snižovat místa. Já si myslím, že tedy eh, v této prioritě by tady měla být určitá flexibilita, co se týče toho hlavního cíle snižování o 5%. Zmínila jste tady již agentury a mm, myslím si, že toto všechno by mělo ještě konkretizováno v našich příštích jednáních. Těší mě to zvláštní úsilí, které bylo vynaloženo v oblasti bezpečnosti, to je okruh 3. Objektivně tady došlo k mobilizaci závazků protože to, co lze udělat v rámci rozpočtu 2015, se mi zdálo příliš omezené, eh, poměřeno se situální, eh, s konkrétní situací, které čelíme a které budeme čelit ještě začátkem příštího roku. To tež bych mohl říct o okruhu 4. Ehm, a tady bych si rád dovolil eh, vyslovit určité úvahy. Vy jste nám dala nasrozuměnou, že mm, se bude analyzovat to, co se stalo, že bude proto vyčleněna určitá delegace a doufám, že se bude o tomto druhu akcí diskutovat. Myslím si, že je třeba tady mít dostatek mobilizovaných prostředků. Eh, děkuji vám. Eh, to je zatím vše, co bych chtěl k tomu říct a rezervuju si další příspěvky, eventuálně kritiku při zkoumání, hlubším zkoumání rozpočtu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji za tuto podporu toho snu, který budeme mít až e, také vám, paní místo předsedkyně, to znamená, pokud jde o zaručené prostředky pro EFSI, Děkuji vám, pane předsedající Škoda, že jste mi eh, nedal slovo dříve, aspoň, eh, protože teď nemusím tady aspoň opakovat to, co řekl, protože mohu říci, že s těmi údaji, které máme, zatím se nemůže účet, eh, učinit více příspěvků, než jak to tady zaznělo. Všichni si uvědomujeme, že paralelně se vyjednává o tom Evropském fondu pro strategické investice a my bychom chtěli, aby některé prostředky tak také se věnovali EFSI, eh, protože již máme zkušenosti ve vyjednávání o rozpočtu s komisí, ale já si myslím, že by to nezdeformovalo ten rozpočet, eh, kdyby se už v rozpočtu s tímto EFSI počítalo. Je třeba, abychom mohli financovat EFSI, který, eh, protože to je naše priorita ve všech politikách. Když se tedy podívám na, tom, na ten list, kde Evropská unie hovoří o více investic do hospodářského rostu, rozvoje, do vytváření pracovních příležitostí, to je přesně to, eh, co jsme odhlasovali v Evropském parlamentu v těch hlavních orientacích, hlavních směrech. Pan um, kolega už tady hovořil na tom, že, o tom, že vyjednáváme paralelně o EFSI, ale já tady mám určité své pochyby a vždyť se hovoří o prioritě pro podpoře mládeže právě v rámci, vyjádře, v rámci těch pracovních příležitostí. A když se podívám na ty iniciativy, tak tam není nic nového. Jestli se na to dívám správně, tak tam je nula, která by eh, nula prostředků právě pro podporování těchto iniciativ v oblasti zaměstnávání mládeže. Eh, nevidím tady vůbec nic pro novou, eh, pro iniciativu no, vytváření nových pracovních příležitostí pro mládež. Očekávám tedy, že toto je určitá chyba v rozpočtu a že se bude ho, hovořit i o tom jako o prioritě, ale když se podívám na ten tlak, který tady máme v souvislosti s migrací a podíváme se na to, že okruh 3 a 4 vždycky byly prioritou, Vždycky to byly ty velké kapitoly, ty velké okruhy, kam směřovaly prostředky s těmi velikými čísly a tady vidíme zase navyšování dokonce 12%, jestli si to, ne, jestli to ne, si nevzpomínám, jestli se na to vzpomínám dobře, ale je třeba říci, že politické priority musí také měnit tata, tato čísla. Nemůžeme zůstat pouze u marketingu. Musíme mít takový rozpočet, který tento Evropský parlament vyžaduje. Eh, já tedy doufám, že dojdeme k rychlému závěru jednání o EFSI, o Evropském fondu pro strategické investice a uvidíme, jak Horizon 20 2020 a evropské facility by mohly být také v rámci tohoto vyjednávacího procesu zahrnuty. To je všechno, děkuji. Merci, madame. Děkuji. A budeme pokračovat. Koordinátory. Pan Taram? Ne, pan Ashworth, který tu zastupuje pana Kolmena. Merci, président. Um, Paní komisařko, chtěl bych vám poděkovat za to, že jste nám představila eh, návrh rozpočtu. Chtěl bych říci, že mě to velice povzbudilo. Eh, já jsem si tady napsal dvě poznámky během vaší prezentace a eh, pouze jsem si tady napsal lepší zaměření, lepší disciplína, což je rajská hudba pro mé uši a přesně to jsme očekávali od vás. Opravdu vám za to děkuji. Pokud jde o lepší zaměření, tak tak eh, abych vás citoval, tak přesně ta aspirace dělat více za méně peněz je naprosto správná. Já vítám fakt, že jste se postavila eh, o současným výzvám, jako jsou pracovní místa, migrace, Ukrajina a tak dále. Eh, v tom jste realistická ve vaší prezentaci, detaily ještě uvidíme v patřičnou dobu. Každopádně se těším na diskuze o tom, jakým způsobem řešit ty slabší místa, jako jsou například agentury, o kterých jste se také zmínila. Pokud jde o disciplínu, tak já vítám vaše vyjádření eh, ohledně neproplacených eh, účtů. Eh, ten cíl snížit to na 2 miliardy do roku 2016 je velice optimistický. Já vám přeji hodně štěstí a obdivuji vás za to, že jste si ho vytkli. Já si myslím ale, že život není nikdy eh, tak jednoduchý a podle mě to bude těžší problém, než si myslíte. Každopádně obdivuji vaši ambici a eh, vaše úsilí dosáhnout něčeho, co eh, naléhavě potřebujeme. Eh, pak jsem chtěl říci další věc a sice, že nám tu zbývá neustálý problém RAL. Eh, já vím, že už jsme se o tom bavili eh, mockrát, ale poslance bude zajímat, jak je, jaká je udržitelná úroveň RAL. A mohla byste nám představit nějakou prognózu, paní komisařko, jak se tato úroveň bude vyvíjet v budoucnosti? A konkrétně k tomu bych chtěl zdůraznit, že je zapotřebí, aby členské státy se zhostily důležitější role, protože e, je, zapotřebí, aby členské státy přijaly disciplínu a začaly spolupracovat, což je také jedna z priorit pro to, abychom dosáhli té disciplíny. E, pokud jde o EFSI, tak mě povzbudili vaše vyjádření o, e, té, o těch rezervách, o těch maržích, nicméně já byl je vždycky v detailu a nemá cenu o tom diskutovat teď, když se o tom stále ještě jedná. A konečně je tu ještě jeden problém, který jste nám předložila velice zdvořile a to je kontrola administrativních výdajů institucí. Vy jste tady vlastně eh, vy jste tady vlastně vyzva, vyzvala parlament, když to zvládnou ostatní instituce, proč ne vy? Tak já si myslím, že tu výzvu přijmeme a budeme se snažit řídit se jejich příkladem. Takže to lepší zacílení a lepší disciplína, eh, to rozhodně ještě jednou vám děkuji. Děkuji. Andrea? Chtěla bych vám poděkovat za tuto prezentaci. V podstatě souhlasím s tím, co říkal můj předřečník. Já si myslím, že všem nám leží na srdci totéž a já se těším na podrobnější, kritičtější analýzu. Mám pár otázek. Například pokud jde o ty zvláštní instrumenty, tak jaké instrumenty to přesně jsou. A také mě zajímá eh, udržitelný růst přírodní zdroje a eh, jaký bude dopad toho rozpočtu na zemědělství a eh, rybářství. To je detail, který ve vaší prezentaci nebyl a totéž by mě zajímalo ohledně Junkerova plánu a doufám, že tady dojde k ucpání děr nebo zaplnění mezer eh, v Connecting Europe Facility a ve výzkumu a vývoji. Merci. Thank you. Uh, Commissioner. Děkuji. Paní komisařko, eh, jak jste, slyšeli, jak jste slyšela, tak eh, kolegové eh, vám gratulují za vaši skvělou práci na návrhu rozpočtu na příští rok. A co můžu dělat já jiného, než se k ním připojit? Já mám jen tři drobné otázky nebo tři takové otazníky nebo možná poznámky. Možná mi to uniklo, ale neslyšel jsem, že byste zdůraznila eh, greening evropského rozpočtu, ekologické zaměření. A máte ještě dost času na to, abyste tak učinila. Eh, jen bych chtěl předeslat, eh, že pro mě minimum je, když se podívám na čísla ITER ve Francii, která se snižují, tak to je, s tím jsem velice spokojený. Dále doufám, že budeme mít čas na podrobnější diskuzi, protože teď přesně nechápu, jak Fond pro strategické investice a rozpočet na rok 2016 eh, jdou dohromady, jaký je vztah mezi nimi. Tak jak tak jak říkal pan Ashworth, aby se nám podařilo dělat více za méně peněz. Za třetí, zase jestli jsem to správně pochopil, tak pokud jde o migrační tlaky, tak tady plánujeme dát více peněz a to poměrně nevyváženým způsobem. Lidé v sektoru bezpečnosti budou mít patrně radost z tohoto návrhu. ale částky na legální imigraci se snížily, pokud to správně vidím. Protože moji poradci prohlížejí ty tabulky. Pokud to není pravda, tak tím lépe pro mě, ale já jsem, si, já jsem to pochopil prozatím takto. Protože to by byl přístup, který by byl katastrofální. Tak. Paní Holmajer něco říká? Takže jak vidíte, já jsem poněkud zmatený ohledně toho, co vlastně se skrývá za těmi čísly, ale eh, chovám pevnou důvěru, že se nám povede to objasnit a vyřešit. Děkuji, pan Gajer. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, paní Georgievo, za to, že jste nám představila ten rámec návrhu rozpočtu dnes ráno. Nejprve mám dvě dodatečné otázky k těm číslům a potom bych rád ještě udělil pár připomínek. Na straně 6 a 7 jsem to pochopil tak, eh, vy jste to také ještě zdůraznilo, že ten červeně, ta červeně potržená část na straně 7 jsou rozhodující čísla na pozadí toho, že tady máme co dočinění z těch zvláštních efektů tohoto roku 2015, které se ještě musí z toho pro, propočíst. To znamená, že závazky z roku 2014 jsme přenesli, to je jednorázový efekt a když ten propočítáme, tak dojde k nárůstu 1,4 eh, pro závazku a 1,6 u pladeb či, pardon, 2,4 u závazku 1,6 u pladeb. Ale jaký efekt to bude mít? Myslím si, že na pozadí rozpočtových, obtížných rozpočtových vyjednávání v minulém roce by bylo důležité, kdybyste ještě jednou nám řekla, jak se, eh, jak, jaký, jakou relaci to bude mít k právě k té položce RAL, čili rest a likide, jinými slovy, ještě nevyčerpanými prostředky. Jak se bude tedy vyvíjet situace s neproplacenými fakturami a nevyčerpanými prostředky RALy? Eh, když se na to podívám, tak mám pocit, že tady zase eh, vidím rozdíl mezi závazky a platbami 10 miliard. Jak to tady bude tedy navzájem se k sobě chovat, jak to tady bude vypadat tak mám pocit, že tady eh, možná dojde k menšímu odbourání výše neproplacených faktor, než by to bývalo bylo možné, nebo než bychom očekali. V Německu se vždycky říká, že rozpočtová čísla jsou řádná politika. A když bychom si toto vzali jako zásadu, jako základ, tak samozřejmě to jasné navýšení rozpočtu v okruhu 3 a 4 bezpečnostní politika, občanství a globální Evropa vidíme, že rozpočet eh, následuje politické výzvy Evropské unie. To považuji za velice správné. Mm, dalším krokem bude, aby se také rada sklonila před těmito čísly. A teď jsem tedy strašně zvědavý na dvě věci. Vzpomene si rada ještě, co slíbila včera v souvislosti s, krizbám, s krizí v oblasti pladeb. My jsme na to zvyklí u Evropské rady, že dává ujištění dnes, ale ta o 24 hodin později již neplatí, když se sejdou v jiném formátu a diskutují o jiné politice. To znamená, že už prostě neslibu, ne, zapomenou na sliby, které dali včera. A tady bych chtěl tedy varovat radu, jestli je všechno pravda, co řekla a co slíbila, když jsme vyjednávali o krizi v platbách a je-li pravda to, co řekla eh, ke zvláštním výzvám Evropské unie v následujících letech, nemůže Evropská rada začít praktikovat své škrtací orgie ve všech okruzích, tak jak jsme to zažívali v minulých letech. Jsem tedy skutečně velice napjatý, zda si rada vzpomene na to, co slíbila ve vyjednávání včera, až se teď začne zaobírat návrhem komise. Zda si připomene to, co jsme vyjednali, když jsme jednali o krizi v oblasti pladeb a jak s tím rada bude nakládat. Zda bude pokračovat v té tradici minulých let, či zda Eh, se bude snažit dostat těm politickým výzvám a bude je reflektovat při projednávání rozpočtu. My každopádně v Evropském parlamentu budeme velice bedlivě sledovat, co se tady bude dít. Eh, paní komisařko, to, co jste řekla o agenturách, mě velmi zaujalo. Mm, já mohu tento přístup jedině podpořit, aby se s tím nenakládalo tak jako v minulosti a sice stejně se všemi agenturami. Rád bych ještě připomněl kolegyním a kolegům, že eh, máme celou řadu agentur financovaným průmyslem, které vykonávají služby, za které vybírají poplatky a to jsou jejich příjmy. Čili protože tyto agentury vlastně jsou servisem, službou, kterou poskytují pro hospodářství. A samozřejmě tyto příjmy v těch agenturách jsou a proto se s nimi nemůže nakládat úplně stejně jako s agenturami, eh, které musí plnit úplně jiné úlohy. A proto se budeme dívat na tento změněný přístup k agenturám. Eh, kolega jeden už tady hovořil o slabinách jednotlivých agenturách. Mm, zcela jistě o tom ještě budeme mít naši interní diskusy. Já také podporuji váš přístup orientovat se zejména na výkonnost v rozpočtu a jeho efektivitu. Ale přitom mám poukaz na vaši právě nově zvolenou vládu ve Spojeném království. Podívejte se například na čísla v zemědělství. Eh, podívejte se na to, jak vysoká chybovost je zejména ve vaší zemi a zjistíte, že tedy eh, chyba vězí zřejmě v kontrolních systémech ve Spojeném království eh, které tady úplně přesně nefungují. Takže vaše vláda by se měla věnovat vyřešení svých úkolů, když chcete, aby i ta čísla byla efektivněji využívána. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. Paní Georgieva nás musí opustit v 11.10 maximálně, v 11.15. A je, jsou tu ještě čtyři řečníci, takže pokud eh, vás eh, má mít možnost vyslechnout a ještě odpovědět, tak budete muset být obzvlášť struč, struční. Pan Maňka. Děkuji, pan předseda, mě bude stačit minut. Děkuji, pane předsedo. Mně bude stačit minuta na moje vystoupení. Je eh, velice pozitivní, že rozpočet sleduje priority Evropského parlamentu a aktuální politické výzvy. Chtěl bych poděkovat eh, vám, paní místopředsedkyně, že vaše úsilí opravdu snižuje k závazky a že rok 2016 bude klíčový pro to, abychom tyto závazky výrazně snížili. Chtěl bych se zeptat, zda existuje strategie, která nám zabrání, aby se opakovala situace znovu za pět let protože v dnešním stádiu se daří snížit závazky, ale za pět let budeme v podobné situaci, jaké jsme byli nedávno, e, takže by mě zajímalo, zda existuje nějaká strategie na to, aby ta situace s obrovským růstem nezaplacených faktur se neopakovala. Děkuji. Děkuji. Paní Mody. Thank you. Uh, equally... Děkuji. Já také budu velice stručná. I já vítám ten směr, jakým se rozpočet ubírá, a to i na straně plateb. Eh, v okruhu 1a se domnívám, že tam eh, bude záležet na eh, detailech. To je debata, která bude dále pokračovat v každém případě ohledně EFSI a tak dále. A doufám, že důraz bude kladen i na investice do výzkumu, než pouze na ty nutné oblasti, které budou generovat pákový efekt. V okruhu 3 je v rezervách číslo 0 což je takový jeden můj otazník. A chtěla bych se připojit k tomu, co už tady zaznělo ohledně agentur. I já podporuji to, abychom, je, abychom s nimi nezacházeli se všemi stejně. Merci, monsieur Novakov. Pan Novakov? Thank you, Chair. keep it short. Děkuji, pane předsedo, já budu také stručný. Eh, protože mnoho z mých kolegů už vám dostatečně gratulovalo, ale ne pouze eh, ohledně vašeho úsilí eh, pro rozpočet 2016, ale já bych vám chtěl pogratulovat ještě k něčemu dalšímu, protože soudě podle vaší prezentace ten rozpočet se bude zaměřovat spíše na výsledky, než na čísla a procedury. A k tomu bych vám chtěl pogratulovat, protože co se skrývá za těmi většími čísly? To jsou lidé, to jsou miliony evropských rodin, které které na to spolehají, pro které je zásadní, aby Evropa rostla a to ten, aby to ten rozpočet zajistil. Eh, chtěl bych vám pogratulovat k vašemu zaměření na garance pro, pro mladé, protože eh, přes 7 milionů lidí, mladých lidí zoufale hledá práci. A já bych vás chtěl požádat o laskavost u, u eh, tohoto okruhu. Mohla byste se, svými, se svou kolegyní komisařkou Tyson spolupracovat se členskými státy a to z jednoho důvodu. A to, že ty peníze musí být k dispozici tam, kde je mladí lidé budou potřebovat. A v neposlední řadě když jsem si znovu přečetl tu prezentaci, tak eh, mi z toho vyplynulo eh, jedna, eh, jedna věc, kromě investic. Z malých, malé, malé programy na malé věci a velké programy na velké věci. Tam lze zvýšit závazky. Takže ještě jednou vám děkuji za váš čas a za to, že jste mezi nás přišla. Merci. Děkuji vám. Paní Olmar, jako poslední dotaz. Milý pane předsedo, paní komisařko, milé kolegyně, milí kolegové, teď tedy budu upřímná. Poté, co musím být stručná, tak to udělám co možná nejzřetelněji. Mám pocit, že tady ten dokument trošku víc toho skrývá, než kolik nám ukazuje. My jsme dříve měli prezentace, kde jednotlivé okruhy byly naprosto jasně koncipovány, ukazovaly naprosto jasně, co je mínus, co je plus, jaké oblasti musí počítat s kolika mínusy, s kolika plusy. A tady v tom případě vidíme určitý přehled, eh, který vyvolává více otázek, než kolik dává odpovědí. A proto bych ráda měla ještě celou řadu dodatečných otázek, stejně tak jako kolega Gajeru agentur. Máme tady agentury, které jsou velice hojně vybaveny, i když by to nebylo nutno, domnívám se, bylo by dobře, kdyby se u agentur ze strany komise podnikly jasné kroky ve výměně míst. Byla by komise ochotná udělat tady něco mezi agenturami, které jsou jaksi přebujele vybavené a jiné, které zase nejsou dostatečně vybavené, aby mohly dostat svým úlohům, úlohám. Pardon. To, co jsme zažili, to jsme měli sama nedělní kázání, ale málo konsekvencí a důslednosti tedy v jednání konkrétním. A když se podívám na programy, tady taky leco vidím. V posledním rozpočtovém vyjednávání jsme naprosto jasně formulovali, že start těch programů nesmí být ve spoždění, ale teď tady vidíme o dva roky spožděné nastartované programy. Až do roku 2016 mají programy startovat. To si tady vůbec nedivím tomu, že tady máme méně děr mezi závazky a platbami. Když bude zapotřebí totiž dvou let, než se program nastartuje, no tak logicky nebudou taky žádné výdaje. Mám tedy obavy, že potom, milý kolego Artuji, eh, za pár let budeme tady sedět a že tady budou ještě daleko větší díry mezi Eh, závazky a platbami, tak jak to formuloval pan eh, Maňka. Já jsem tak trochu nedůvěřivá, eh, protože je to poměrně nepřehledné, co nám bylo dnes předloženo. No, tak buď snížíme závazky, nebo se nalejou čerstvé peníze, to myslíte? No, já mám totiž pocit, že ta hra, že se v té hře pokračuje akorát trochu šikovněji. No, ale to nevadí my to stejně konec konců zjistíme, my na to přijdeme, co za těmi čísly jsou. Ta čísla, prostě ta prezentace ve mně vyvolává více otázek, než mi dává odpovědí. Já myslím, že samozřejmě zázraky neexistují, pokud eh, jde o eh, platby, pokud hlasujeme, máme 52 miliard MFF, tak rozdíl mezi závazky a platbami, ten, ten tam pouze eh, bychom pro, zvětšovali tu eh, mezeru a ty rally. Ale samozřejmě teď bude, stojíme před zkouškou pravdy. Takže paní komisařko, vel, celkově velmi pozitivní, konstruktivní eh, ocenění. Ano, děkuji vám, budeme mít jistě mnoho dalších příležitostí pozastavit se nad jednotlivými čísly, protože pes je vždy zakopán v těch eh, drobnostech, to je jasné a uvidíme, jaké tyto podrobnosti budou. Některé tyto Eh, některé odpovědi zašleme samozřejmě písemně, aby byly jasně zodpovězeny. Chtěla bych však zareagovat na některá ta zásadní poselství, um, která dnes na půdě parlamentu zazněla. Takže za prvé, je nesmírně důležité, abychom opravdu eh, postupovali, dělali velké kroky v těch velkých věcech a naopak, abychom byli méně velké u těch méně významných. To, je, to není eh, snadný úkol. Identifikovat negativní priority po mnoha desetiletích, kdy to nebylo nutné. To se nedělá snadno. Ale já vás ujišťuji, že pracujeme na tom, a jsme vedeni pouze jednou jedinou eh, věcí, jediným zřetelem a to je, jak lépe sloužit eh, občanům Evropské unie, ze, zejména těm, kteří se spolehají na to, že učiníme správnou volbu, protože třeba um, hledají zaměstnání nebo stojí před problémy, nebo jsou to výzkumníci, kteří uh, mají uh, velké myšlenky, podněty, ale chtěli by je využít a k tomu zatím dochází někde jinde než v Evropské unii. Takže to jsou zkrátka naše priority, abychom tento rozpočet, přestože je malý, využili, protože ten on může mít značný dopad, značný význam eh, a může to být jaksi ta hybná páka. Eh, není to úkol, který Eh, bychom mohli ukončit za jeden den, dokonce ani za jeden rozpočet, ale je to určitý nastoupený směr. Bylo tu několik konkrétních eh, komentářů a já bych eh, k ním chtěla podat své vysvětlení. Jednak rezervám k maržím. To, ty, ty existují z určitého důvodu. Jsou to jakési změkčovací polštáře, nárazníky, čili jakmile budeme mít eh, jistotu, pokud, eh, jakmile se měli, měli jistotu, pokud jde o marži 2014, tak jsme eh, navrhli, aby se, se omezila ta relokace z těch dvou programů. Jakmile budeme lépe chápat situaci z roku 2015, uděláme to tež. To znamená, parlament samozřejmě nepotřebuje příliš mnoho nabádání, ale rada ano, a my je tudíž nabádáme, aby eh, přihlédli k té schopnosti dělat více z hlediska využití eh, té marže, pokud eh, víme, že se to dá dělat. Jsme zatím v začát, počátečním období víceletého rámce, ale už teď můžeme s rezervami něco dělat. Jak uvidíme, jak, v co je jednání vyústí a mm, věřím, že budeme mít konstruktivního ducha, vyjednávání, že převládne eh, konstruktivní přístup a dospějeme k dobré dohodě. Ale pozor, Junckerův plán není něco jako, že tu máme Junckerův plán versus výzkum a inovace. A nebo versus um, Connecting Europe Facility. Ale má to být něco, co podporuje více výzkumu, podporuje více investic do infrastruktur a konektivity Evropské unie, co podpoří investice do digitální ekonomiky. Slyšela jsem tu otázku ohledně zaměstnanosti mladistvých. To může být eh, priorita, když budeme mít, tedy jestli to může být, když budeme mít platby a závazky. Já myslím, že jsme přijali eh, jednoznačný a vědomý, vědomé rozhodnutí zrychlit, urychlit závazky aby eh, se dostaly prostředky do některých zemí. Teď jde v roce 2016 o platby. A já sama eh, jsem se zasazovala o to, abychom měli eh, neobvykle vysoké předfinancování pro zaměstnanost pro mladé. Víte, že pak bude střednědobé hodnocení a opět tam se musíme zaměřit na rezervy. A pocit je takový, že tady je situace nadále kritická. Doufám, že najdeme politickou vůli, abychom se posunuli ještě razantněji, ale jinak stojím eh, za eh, tím, co říkám, že je to jedna z hlavních priorit roku o, o rozpočtu 20, na rok 2016. Ale otázka zelené ekonomiky ve vztahu k rozpočtu. Že jsem to nezmínila. Proč? Ve skutečnosti 20% rozpočtu bude na ehm, zelené pro ozeleňování a klimatické změny eh, konkrétně. Já myslím, že by to mělo být mnohem víc než 20%, že bychom eh, skutečně eh, neměli nechat kámen na kameni, tedy ve smyslu najít všechny prostředky, které můžeme k tomu využít. Pokud jde o rally, tak chceme jas, zvýšit tu takzvanou granularitu toho našeho pochopení toho, jak lépe zvládat eh, nezaplacené pohledávky rally. Eh, jak to teď vypadá s těmi deseti miliardami? Pokud budeme dobr, dobře zvládat nové programy, a lidé se ptají, proč to trvalo tak dlouho, jistě dobře víme, že 80% těch prostředků jsou ze zodpovědné, ze společné zodpovědnosti členských států a komise. Čili my se snažíme, ale někdy je to prostě trošku těžší. Ale my chceme nadále pokračovat, pokud jde o um, prognozování aby když budeme zvyšovat závazky, abychom tak činili na základě jasného porozumění toho, jaké budou potom platby, které budou následovat. Pan Artuj má pravdu, v určitém okamžiku si budeme muset eh, položit otázku, jsme schopni tohleto udržet udržitelným způsobem, bude tu jednak střednědobé hodnocení, to bude jeden kontrolní bod a pak eh, okamžik, kdy začneme vytvářet nový víceletý rámec a pak můžeme, musíme být velmi, velmi jasně říci, jakým způsobem k tomu přistupujeme. Naši lidé v, v rozpočtu chtějí pracovat eh, s členskými státy, to tu konec konců zaznělo, abychom zajistili, že i členské státy ze své strany nebudou jen tak uh, Eh, chtě nechtě posílat nějaké informace, ale aby sami byly motivovány eh, ty prostředky eh, řídit a zvládat roz, racionálním způsobem, opět, abychom se poprali zrali. Pokud jde o agentury, problém je takový. Musíme se o tom pobavit opravdu seriózně v rámci meziagenturní, meziinstituční eh, skupiny pro agentury. Jak si stojíme ve věci některých těch eh, sunset doložek v případě agentur, to znamená, zatím je pokrok nulový. Byl jeden případ, kdy se nám zdálo, že agentura jak si přežila, se přežila, přežila svůj účel. A takže si můžeme položit otázku, co tato agentura funguje ještě dále? Ano, stále funguje, stále tu je. Potřebujeme opravdu proces, který vyhodnotí eh, efektivitu, výkonnost těchto agentur a to si vyžádá určitou odvahu, přistoupit k hodnocení, které povede ke konkrétním krokům. Já si nejsem jistá, protože samozřejmě jakmile to jednou budeme mít, tak už se toho nezbavíme. Musí, musíme si pozor, dát pozor, co vytvoříme. Jakmile něco vznikne, musíme si dávat pozor, protože to bude mít tendenci trvat i dlouho poté, kdy už to nebude mít žádnou funkci. Pokud jde o výkonnostní ukazatele, když jsme měli dobré výkonnostní ukazatele, uplatňovali jsme je důsledně. Máme na základě toho informace o tom, co by se mělo zvyšovat a co snižovat. A my jsme zatím jaksi se zdráhali eh, pronést takový, roz, takový roz, soud, protože je to politicky nesnadné. Ano, to je skutečně téma pro meziinstituční skupinu. Ano, ano, jistě. Je to téma, které eh, mám hodně na mysli v posledních eh, dnech a proto někdy udělám tu chybu, že se pustím do debaty o této záležitosti místo, abych ji pouze definovala z hlediska určitého rámce. Poslední eh, otázka. Jak je to s nástroji flexibility? Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, nouzová pomoc, fond solidarity. Domníváme se, že jsou nad stropem jaksi, tak k ním přistupujeme. A tady je dlouhodobý rozdíl v postoji oproti radě. Jsou to ještě další nástroje, které umožní flexibilitu, globální um, marže, um, rezerva, rezerva pro um, nepředvídatelné situace. To všechno jsou uh, věci, které v podrobnostech té složky najdete. Jistě, že budeme muset se podívat na každý z okruhů podrobněji, což učiníme společně. Budeme spolupracovat na přípravě solidního, eh, rozumného a eh, racionálně implementovaného rozpočtu. Dále tu zazněl bod, že jsme nikdy neměli rezervu na 2,2 miliardy. Jenom eh, abychom měli historickou představu. Ta roz... V roce 2008 to byly 3 miliardy, takže byl tu případ, kdy byla vyšší. Ale pokud jde o rezervu, já nemám ráda příliš velké rezervy jenom kvůli tomu, aby byla rezerva. Ale podporuji rozumnou rezervu, která nám umožní přizpůsobit se, kde to je nutné. nezapomínejme, že jsme měli také globální rezervu jakožto téma k diskuzi ve střednědobém, při střednědobém hodnocení. Čili to, co nevyužijeme, o to bychom neměli přijít. To je uh, alespoň naše filozofie. Děkuji ještě jednou mnohokrát za to, že jste si udělali eh, čas na toto zasedání. Děkuji vám, paní vicepředsedkyně, za eh, tuto chvíle. Uvidíme, eh, jak, s čím přijde rada a samozřejmě v příštích týdnech vám sdělíme, jaké jsou naše priority. Vy jste zdůraznila tu zaměstnanost pro mladé. Já myslím, že to je něco, co oslovuje Evropany. Ale pakliže chceme přinést skutečné odpovědi, abychom znovu dali eh, eh, důvěru a naději těm mladým Evropanům, kteří hledají zaměstnání, budeme muset přistoupit ke krokům eh, v oblasti mobility. Znovu se začít bavit o Erasmu, Erasmu+. Plus. Děkuji. Tento rozpočet je malý rozpočet, 1% HNP, což ne, HND, což ne, neznamená, že bychom mu neměli věnovat maximální pozornost. Právě proto zaměřit se na to základní, esenciální, dělat více z méně prostředky. Děkuji vám za tuto prezentaci, velmi slibné. Potlesk. Merci, merci beaucoup. À ce soir. Nous avec Yoga Plan. <laughs> Dobře, takže my se uvidíme na trialogu o EFSI dnes večer a doufám, že toto jednání bude skutečně závěrečné. Any, any other business? Něco někdo do různého, ne? Union. Další schůze se bude konat 8. června z 19, a do, od 19 do 21 hodin ve Štrasburku. Ukončuji zasedání.